Good morning, ladies and gentlemen. Uh, Dobré ráno, dámy a pánové. Čekali jsme uh, des, deset minut v naději, že se dostaví eh, kolegové. Vítejte uh, ti, kdo, ti z vás, kdo tu jsou, kdo se, kdo sem zavítali. Budeme pokračovat s v našem pořadu jednání, přičemž první bod na dnešní dopoledne je návrh stanoviska, jehož zpravodajkou je paní Joffrida, je to výroční zpráva 2015 o ochraně eh, finančních zájmů Evropské unie a boj proti, boj proti suchu. Eh, každoročně komise publikuje zprávu o opatřeních členských státech na ochranu finančních zájmů Evropských uh, unie a boj proti podvodům. Boj proti podvodům. Tlumočníci se omlouvají. A um, je tu, měl, má být vypracována zpráva z vlastního podnětu a výbor REGI Ehm, tedy je jedním z těch výborů, kteří mají vypracovat stanovisko. Paní Jofrida představí svůj návrh stanoviska na toto téma. A lhůta pro pozměňovací návrhy je v poledne pondělí 14. listopadu. Dávám slovo paní Jofridě a stínovým zpravodajům. Máte slovo. Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat komisi za tuto výroční zprávu za rok 2015 o boji proti podvodům. Jsou tam velice důležité údaje. Abych to schrnula, uvádí se, že v roce 2015 bylo v roce 2345 nesrovnalostí, pokud se týká výdajů. A pouze ale z toho bylo pouze určitý počet podvodů a zbytek to byly pouhé nesrovnalosti správního nebo jiného rázu. Jsou to nicméně velmi důležitá čísla a je potřeba, abychom se skutečně seriózně zabývali těmito otázkami podvodu. Musíme provést analýzu a podívat se na to, zda nástroje, které máme k dispozici, jsou tedy dostatečně využívány a jsou adekvátní nebo nikoliv. A 12. října letošního roku jsem tedy zorganizovala akci zde v Evropském parlamentu, kde jsme měli možnost vyslechnout si názory OLAFu, DG Regio a také tam byl uh, generální ředitel a mnoho expertů, kteří provádějí toto šetření na, ve členských státech. Při této příležitosti jsme se zabývali také dopady těchto podvodů. Údaje vám budou sděleny a cílem je, aby to umožnilo zlepšit celý tento systém. Musíme samozřejmě dobře využívat strukturální fondy a k tomu potřebujeme eh, vyvodit určité závěry z těchto nesrovnalostí. Někdy výdajové kapacity členských států jsou doceněny, ale musíme se zaměřit na kvalitu těch výdajů. Toto je hlavní při analýze politiky soudržnosti a ráda bych tedy zdůraznila tu právě tu záležitost kvality výdajů a kapacity výdajů. Podvody. To je vlastně zásadní eh, záležitost našeho boje proti eh, za dobré využívání strukturálních fondů. Nemáme však eh, veškeré relevantní údaje k dispozici. V posledních letech nicméně byla provedena šetření, která vedla eh, zejména to byly tedy platby za předchozí programovací období. Tak, abychom dokázali propojit tyto podvody se strukturálními fondy. Pokud jde o OLAF, tak se vytvořil nový vyšetřovací tým, který se bude konkrétně zabývat strukturálními fondy a jejich využíváním. Teď se zaměřím na to, kde nás tlačí Pata bylo tedy 22 tisíc případů v členských státech eh, týkající se nesrovnalostí nebo podvodu. Je obtížné zatřídit to, to zaměna, znamená ty země, kde bylo nejméně nebo nejvíce podvodu. Proč? Protože zde jsme závislí na právních systémech, které se liší v jednotlivých členských státech. V současné době není jednotná definice podvodu ve členských státech. A v každém případě členské státy musí bojovat proti těmto podvodům, pokud poškozují finanční zájmy Evropské unie. A tedy tato čísla, tyto nesrovnalosti, které byly zjištěny, jsou vlastně určitým způsobem na vůli členských států. Neznamená to, že pokud oznámíte nejvíce případů podvodu, takže ve vaší zemi je největší korupce. Nikoliv. Ono to znamená, že možná také, že váš systém boje proti podvodům je efektivnější takže čísla mohou samozřejmě být někdy trošku zavádějící. A právě zde musíme působit, musíme jednat, musíme se snažit sladit ty záležitosti, mít jednotnou definici podvodu. A teprve potom, jak tohoto bude dosaženo, tak se nám tak budeme mít větší možnost zatřídit tady tyto podvody a nesrovnalosti v jednotlivých členských státech a lépe proti nim bojovat podstatě je jen velmi málo, malé procento těch nesrovnalostí, které jsou spojeny s opravdovými podvody. Jak už jsem v podstatě řekla, jinak jsou to chyby, jsou to prostě nesrovnalosti. A to souvisí s tím, že ty postupy jsou velmi složité často a administrativně náročné. Takže já bych chtěla zdůraznit tu skutečnost, že je potřeba posílit technickou pomoc eh, s národním orgánům v členských státech a také je potřeba zjednodušit politiku v oblasti soudržnosti a strukturálních fondů. Eh, na základě těchto připomínek a vzhledem k tomu, že je to citlivé téma, tak bych mohla říci, že jsou to prostě čísla, která jsou určitým způsobem relativní, takže neměli bychom instrumentalizovat tato čísla. Je potřeba samozřejmě, aby image Evropy se zlepšila, bo protože bohužel euroskepticismus nyní velmi převládá. Ty případy podvodu jsou velice závažné případy. Proč? Protože ono to poškozuje všechny, poškozuje to státy, občany Evropské unie. Kom- příslušné orgány v členských státech musí efektivněji bojovat proti těmto podvodům. Často, když mluvíme o podvodech souvisejících s evropskými fondy, tak ta šetření v podstatě nedospějí k nějakému konkrétnímu závěru, protože často je to spojeno s dalšími řídícími mechanismy. Takže naše politika soudržnosti musí být důvěryhodnější, musíme jednat daleko více v oblasti prevence spíše než represe. Proto bych chtěla zdůraznit tuto administrativní a technickou pomoc. Musíme také posílit spolupráci mezi správními a policejními orgány. Možná by bylo potřeba eh, zpracovat určité protokoly, určité dohody abychom měli relevantní údaje ohledně příjemcích eh, prostředků. Víte, máme určité limity, Eh, časové, nemohu tedy ří, hovořit o všem, nicméně se těším na vaše připomínky a další spolupráci. Děkuji a nyní dám slovo stínovým zpravodajům a začne pan Jakovčič, který představí stanovisko paní Nikolaj. Ano, eh, pokusím se. Evropské instituce a členské státy mají eh, povinnost ujistit ehm, daňového poplatníka, že evropský rozpočet je dobře využívan. Musíme tudíž bojovat proti podvodům a zajistit, aby eh, evropské fondy se dostaly skutečným příjemcům. Jsou důležité tedy oficiální data poskytnuté ehm, jednotlivými národními eh, orgány musí se tu eh, musí se řešit veškeré neregulárnosti v, sou, v souvislosti zejména s udělováním eh, zakázek a dalšími aktivitami, aktivitami. Musíme posílit evropské instituce vyšetřovacími pravomocemi a kontrolními pravomocemi, abychom hájili evropské, eh, evropské finanční zájmy. OLAF je důležitou institucí, která by měla spolupracovat s členskými státy, ale bohužel existuje nedostatek komunikace, který by se měl zlepšit, aby se omezilo riziko podvodu a abychom měli vysokou míru návratnosti fondu. Abychom zlepšili komunikaci mezi OLAFem a členskými státy, existuje silná potřeba komunikační a osvětové kampaně, aby byli evropští občané informováni o účinnosti um, finančních protipodvodových opatření. Je nutno zvýšit transparentnost na všech úrovních řízení projektů a v neposlední řadě, abychom zajistili finanční zájem Evropské unie, navržení eh, funkce evropského eh, státního zástupce je dalším krokem, který by měl přispět k boji s podvody. Tolik eh, stanovisko paní Nikolaj. Děkuji. Další stínový zpravodajové paní Demato. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji kolegové, za práci, kterou jste odvedli dosud. Je to velice důležitý dokument a ostatně velice důležité téma boj proti podvodům v Evropské unii. Takže pokud dovolíte, eh, vykrátřila bych také několik připomínek. Souhlasím s tím, že musíme harmonizovat ty záležitosti v této oblasti, pokud se týká oznamování nesrovnalostí. Je také nesmírně důležité, abychom zaručili dobrou rovnováhu. Určitě jsou určité administrativní úkoly, úkoly, které příliš zatěžují orgány. A zejména tedy jsou zde veřejné zakázky, které eh, jsou čas, u kterých často dochází k těmto podvodům. Takže nyní musíme plnit ta doporučení účetního dvora a musíme také zavést určitý systém řešení a odstraňování těchto nesrovnalostí. Je tam, bylo tam tedy, byl velký počet nesrovnalostí, které jsou uvedeny v textu, ale musíme se přesně podívat na to, eh, s čím souvisejí tato čísla, čeho se týkají. Ostatně zjistili jsme, že je poměrně vysoké procento těchto případů nesrovnalostí, takže zde skutečně apelujeme na národní orgány, také na komisi, aby pokračovali v tomto boji eh, proti podvodům. Nejedná se o to, že by se snížila důvěryhodnost eh, politiky soudržnosti, protože to je politika, která nejvíce leží na srdce našim občanům, ale je to velmi složitá politika a bohužel je, regionální úřady dostatečně nevyužívají. Děkuji. Další žádosti o slovo za stínové zpravodaje ještě paní Rote za paní Renke a nebo ne. Takže paní Breso a pak dám slovo vám. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat kolegům za odvedenou práci a za tento dokument, který je velmi přesný, vyčerpávající a ve kterém je uvedeno na celá řada zajímavých návrhů. Je to, jak jste již zaznělo, velice důležité téma. Hovoříme zde o politice soudržnosti a velice dobře víme, že tato politika soudržnosti často je obětí a trpí těmito podvody a těmito nesrovnalostmi. Často ostatně se směšuje pojem nesrovnalost a podvod, jak již správně řekla naše kolegyně, tak je potřeba skutečně se zaměřit na to, na, na ty jednotlivé typy nesrovnalostí a podívat se na to, zda jde o podvody nebo ne. Stínoví zpravodajové již to řekli. Je zde velká část těchto nesrovnalostí, která je způsobena tím, že ty postupy jsou velmi složité, administrativně náročné, takže samozřejmě logicky dochází k určitým chybám, k určitým opomenutím a omylům tomu asi nemůžeme stoprocentně zabránit. A v, ve světle této práce s cílem zjednodušit ty administrativní postupy, tak bychom mohli jednat ve spolupráci s komisí a s komisařem příslušným a snažit se více zmapovat situaci, udělat si takový přesnější obrázek a podívat se na ty nesrovnalosti, zda bychom nemohli snížit jejich eh, počet a lépe je řešit, protože jak jsem již řekla, v mnoha případech se jedná pouze o chyby, o nesrovnalosti, nikoliv o úmyslné podvody. Takže je potřeba, zje... nesmíme abstraktně zjednodušovat ty postupy, ale zaměřit se na skutečné eh, efektivní zjednodušení. A abychom toho dosáhli, tak musíme sem pozvat eh, zástup, eh, zástupce správních orgánů, což už vlastně kolegyně Eh, udělala v určitém omezenějším eh, kontextu. Takže pokud je potřeba s nimi hovořit, vyslechnout je a eh, vyslovit určité nápady, myšlenky, jakým způsobem se mohlo toto zjednodušení provést. Samozřejmě nadále je potřeba vést boj proti podvodům, ale jak říkám, musíme být schopni odlišovat mezi nesrovnalostmi, chybami a podvody. A pokud se nám podaří postupy zjednodušit, tak už to bude velký krok ku předu. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Hoppe, máte slovo. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já si myslím, že tahle otázka je velice důležitá. Řešení, eh, která zajistíme, ovlivní budoucnost politiky soudržnosti. Musíme se zamýšlet nad stávajícím programovacím obdobím i obdobím po roce 2020. Mám několik připomínek i otázek. Protože situace mě znepokojuje. Ve kterých členských státech je nejvíce nesrovnalostí? Nepotřebujeme ten počet nesrovnalostí, ale spíš o kolik peněz jde. A co je příčinou? Mohli bychom se také pokusit to eh, eh, provázat eh, s podvody na vnitrostátních rozpočtech, pokud jsou to obdobné podvody na tom evropském a na vnitrostátním rozpočtu, tak možná členské státy mají špatný administrativní systém a budou potřebovat naši podporu, aby eh, zlepšili systém finančního řízení. Pokud jde o podvody, tak je důležité hovořit o efektivním čerpání fondů, protože neefektivní čerpání fondů hraničí s podvody. Pokud vydáváme peníze neúčinně a nehospodárně, tak eh, to nepřináší nic eh, členským státům ani občanům. Deset let jsem měl na starost místní úřad a využití evropských eh, prostředků tam. A z vlastních zkušeností vím, že spoustu lidí považuje evropské peníze za dar, nepovažuji je za peníze daných poplatníků. Myslím, že musíme eh, více pracovat s běžnými lidmi, tak, aby konečně pochopili, že evropské peníze jsou také peníze daňových poplatníků. A pokud eh, se podvádí s těmito penězi, tak se jedná o krádeže peněz daňových poplatníků. Můžu vám dát příklad. Podívejte se na nějaký eh, region, kde obec ušetří nějaké peníze. Bohužel ty peníze v tom regionu eh, nebo v obci nezůstanou, ale jsou staženy zpátky. Oni tím pádem nejsou motivováni šetřit. Řekněme, že se opravuje ulice za milion eur. Místní úřad to eh, zvládne za 900 tisíc ale není motivován ušetřit těch 100 tisíc, protože pokud to ušetří, tak eh, to bude eh, zasláno zpět ústředním orgánům a ten si ty peníze nechá. Tímto je motivován eh, vy naložit všechny peníze. Kdyby nebyl, tak by pracoval efektivněji. Další problém decentralizace. Pokud eh, se nám podaří eh, vynakládat evropské prostředky centralizovaně, tak, ovlivňu, eh, tak vliv politických stran a jednotlivých politických činilů, činitelů bude významný. Pokud se nám podaří decentralizovat odpovědnost tak, aby větší odpovědnost měla místní úroveň, tak ten objem podvodu se sníží. Tak máme ještě nějaké žádosti o slovo. Hmm. Pan Novakov. Předpokládám, že jste přišel kvůli tomuhle. Než bych se uh, omluvil uh, za to, že jsem přišel pozdě na tak důležitou zprávu. Mám tady jiné důležité, ale tahle je. Každopádně blahopřeji panu Bulemu za uh, ke skvělé práci. Uh, stínového zpravodaje o této zprávy. Myslím si, že se jedná o jedno z témat, které teď, která teď můžeme projednávat a máme tady špatné zprávy. Vidíme, že jsou tady eh, že tady o více než 30% nesrovnost, eh, více nesrovnalostí v EU, tak na to musíme eh, zapracovat. Ale víme, proč to je. Jedním z těch důvodů velice, eh, je velice složitá legislativní procedura. Hovoříme tady o nesrovnalostech a ne o podvodech v tuto chvíli. Takže eh, jaká jsou tady eh, možná řešení za prvé zjednodušování, to je, jsem rád, že je tady priorita, za B, potřebujeme užší spolupráci mezi členskými státy tak, abychom se vyhnuli takovým postupům, které vedou k nesrovnalostem to si myslím, že je prostě docela dobrý začátek. Musíme zvýšit povědomí mezi partnery o všech těchto otázkách to v této zprávě, protože nepomáhá zvýšit důvěru lidí, když každý rok se objevuje více a více nesrovnalostí. Když máme tedy systém, k distribuci evropských fondů a zdrojů příjemcům, kteří eh, čerpají zhruba 10 zdrojů, a měli by to předávat eh, lidem, a mm, je tam 30% nesrovnalostí, tak to vůbec nepomáhá zvýšit eh, důvěru voličů v to, co tady děláme. Ale já si myslím, že eh, jsme dosáhli velice vyvážené zprávy a těším se na další debatu. Děkuji. Dnes je tady mezi námi pan Andrea Borlony z OLAFu. Chtěl byste si vzít slovo? Prosím. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem jeden z hlavních spoluautorů zprávy a zejména té části, která se týká statistiky. Takže doufám, že vám budu moci poskytnout nějaké prvky, které lépe nám pomoci pochopí, eh, pomohou pochopit tu statistickou část. Ta zpráva eh, se týká především opatření přijatých eh, členskými státy na boj s eh, podvody a nesrovnalostmi. Proto tady máme dvě části. Za prvé je tady, eh, tady ta stránka politiky, to znamená srovnáváme opatření na úrovni EU a na úrovni členských států na boj s podvody a nesrovnalostmi a na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Na druhou stranu tady máme výsledky my tady eh, v grafech znázorňujeme nesilnosti a potenciální podvody odhalené národními orgány a oznámené komisy. Rád bych eh, zdůraznil, že OLAS, OLAF, který eh, hospodaří s, těmi, s tím, nebo hospodaruje ten systém, to provádí, informační systém to provádí jménem služeb komise. Dostáváme ty informace, zpracováváme je, a informujeme vás a radu touto zprávou a dalšími iniciativy. Vámi eh, eh, informujeme veřejné mění. To je tedy první věc. V tomto kontextu bychom měli pochopit nebo chápat, eh, o čem ta zpráva vlastně je. Za druhé homogenita a srovnatelnost dat. Tady, myslím, děláme eh, velký kus práce. Celá, celý letošní eh, rok je zasvěcen tomu, aby eh, přišli národní experti ze 16 členských států a pomohli nám přeformulovat hlavní pravidla pro řešení problémů, na které narážíme při podávání zpráv o nesrovnalostech a jejich kvalifikaci. Zítra máme další zasedání s národními odborníky a A ke konci roku bychom chtěli mít eh, cíl nebo v prvních měsících příštího roku. letos, 1. dubna, jsme eh, vytvořili novou verzi systému pro eh, boj s trestnodolostmi, díky kterému by jsme měli získat snažší přístup národní úřady a doufáme, že tam budou také příslušné nástroje pro podávání zpráv. Pokud jde o nárůst nebo eh, pokles eh, hlášených eh, nesrovnalostí, tak myslím, že je velice těžké vždycky pojmenovat ty základní příčiny, ty skutečné příčiny, které, o které jde. My eh, vždycky dostáváme eh, v průměru tři eh, roky po těch nesrovnalostech informace. Takže když tady v roce 2015 hovoříme o nesrovnalostech, tak je to o něčem, co se stalo v roce 2012. A to musíme zvážit. Vždycky je tady celá řada poklesů nebo nárůstu. Snažíme se vysvětlit ve zprávě, snažili jsme se to říct docela jasně. Máme tady víceleté a výroční programy. Politika soudržnosti je přirozeně víceletá. Čili čím více eh, se implementují programy, tím <clears throat> více eh, se vydává prostředků. A proto čekáme větší objem nesrovnalostí. A z tohoto důvodu je tady teď kontinuální nárůst určitého, do určitého roku a potom čekáme zase náhlý pokles. Letos byla mimořádná situace v souvislosti s politikou soudržnosti. Dva členské státy, Španělsko a Irsko, oznámili velký objem nesrovnalostí dlouhá léta po tom, co měli. Najednou tady hovoříme o 36% nesrovnalostí, nesrovnalostí oznámených eh, k politice soudržnosti za rok 2015. A teď, eh, pokud jde o nesrovnalosti eh, oznámené, tak tady hovoříme o něčem, co jsme začali analyzovat z určitého pohledu v posledních několika letech. Odhalování podvodu není snadná věc. Vždycky tady zdůrazněme jeden rozměr podvodu, a sice úmysl. A potom je tady eh, druhá přirozená část podvodu, a sice eh, klamání. Někdo, kdo se pokouší spronevěřit nebo někoho okrást eh, prostřednictvím kybernetického zločinu nebo nějak normálně, nebo tady v strukturálních fondech, Eh, předkládá eh, falešné dokumenty. Abychom zjistili, že ty dokumenty jsou falešné, tak musíme hloubkově šetřit. Takže ty dokumenty, které eh, dostaneme, můžou vypadat úplně dokonale, správně. A teprve, když je validujeme křižovou kontrolou, tak a někdy s dodavateli, které, kteří jsou v jiných členských státech, než v tom, ve kterém se vydávají, ty peníze, tak můžeme zjistit, že eh, došlo k podvodu. Takže eh, kdykoliv odhalíme nějaký potenciální podvod, tak to znamená, že máme kontrolu na místě, kde eh, tedy hloubkově můžeme kontrolovat. To ukazuje tedy, že ty systémy boje proti podvodům fungují. A, a spíše máme obavy ze členských e, států, které nám e, hlás, nehlásí téměř žádné nesrovnalosti vzhledem k penězům, které dostávají. Neříkáme dobré nebo špatné členské státy, ale pokud máme něco říct konkrétně o některých členských státech, tak tam je podezřelé, když nezahlasí žádné nesrovnalosti určitou, po určitou dobu. A to je tedy doporučení v naší e, zprávě, v jejich závěrech. Tak, takhle jsem vám to chtěl vysvětlit. Posledním eh, slovem k eh, zjednodušení. Myslím, že musíme přijmout jednu věc. Politika a soudržnosti je komplexní prostředí. Hovoříme tady o několika vrstvách úřadů a legislativy, například ve veřejných zakázkách máme té evropské směrnice, které se musí transponovat do národní legislativy, Potom máte eh, výzvy k podání nabídek na regionální úrovni. Potom máte nějaké město, které získá ty peníze na projekt a zahájí se vlastně výběrové eh, řízení k nákupu zboží a služeb. To jsou všechno čtyři eh, různé vrstvy, kde se mohou pravidla vykládat jinak nebo aplikovat. Všichni musíme uznat, že ten systém je hodně složitý z politického pohledu. Byla zvolena centralizace, protože eh, se tím eh, dotahujeme k občanům. Ale musíme uznat, že je tady určitá složitost. Jako komise a OLAF hodně trváme na přijetí národních strategií boje proti podvodům ve členských státech, tak aby členské státy vytvořily příslušný rámec a prostředí pro všechny ty odlišné aktéry, o které jde, aby spolupracovali s cílem eh, bránit evropské prostředky před podvody a nesrovnalostmi. Sedm členských států přijalo takovou strategii už. Víme, že eh, opět více eh, z nich eh, to přijímá a některé na tom začínají pracovat. O tom to pozitivní vývoj eh, vás budeme informovat v našich následujících zprávách, protože to se pořád opakuje. A děkuji mnohokrát a blahopřeji zpravodaj k, té, výsledku té práce a také k příspěvkům k MVP. To určitě použijeme. Děkuji. Děkuji vám eh, za eh, tyto eh, podrobné a expertní prezentace. Teď paní Giuffrida, chtěla byste zareagovat? Si Ano, chtěla jsem pouze dodat něco. A to, že co se týká toho umístění nebo zatřídění členských států, ve kterých bylo nalezeno více nesrovnalostí nebo více podvodů. Jak již jsem říkala ve svém úvodu, tak v dokumentu z dokumentu komise můžeme eh, učinit závěr, že nemůžeme provést takovéto zatřídění nebo takovéto pořadí, protože záleží na tom, jak ta čísla byla sdělena, s čím, s čím konkrétně souvisejí a také jaka, jak kvalitní jsou ta oznamování. Některé státy prostě oznamují více těchto nezrovnalostí, jiné méně. V některých eh, státech existuje dvojitý systém kontroly, k těmto zemím patří Itálie například, kde jsme vytvořili konkrétní orgán, ad hoc orgán, které jsou pověřeny dohledem. V některých jiných státech tomu tak není, takže eh, z toho vyplývají problémy, na které narážíme v tomto dokumentu. Opakuji, musíme opravdu to říci jasně, že nemůžeme tyto země takto zatřídit nebo udělat takovéto pořadí podle počtu nesrovnalostí či podvodu jsou, je zde také ta věc s definicí podvodu, kterou je potřeba harmonizovat v jednotlivých zemích. Víte, Itálie, Bulharsko, Estonsko také jsou země, které oznamují hodně případů nesrovnalosti a podvodu. Ostatně se domnívám, že Itálie je země, která jich oznamuje nejvíce. A v Itálii se provádějí vyšetřování, která právě a a ve většině případů se dojde k závěru, že se nejedná o skutečný podvod, ale že jsou to prostě nesrovnalosti, které vyplývají ze složitostí těch procesů a postupů v rámci získávání prostředků z evropských fondů. Takže znovu zdůrazňuji, že je potřeba zjednodušit tento systém a harmonizovat, harmonizovat ho, abychom ty věci dobře ujasnili. To vlastně souvisí také s image Evropské unie a evropských institucí. Děkuji. Děkuji, tímto uzavíráme eh, debatu k eh, návrhu a eh, stanoviska paní Jufridy. Připomenu lhutu pro pozměňovací návrhy je to v poledne pondělí 14. listopadu. Takže budeme očekávat pozdější návrhy. A teď eh, přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A sice výměně názorů s Anou Lízou Boniovou, generální tajemnicí Eurocities. Včera kolegy, kolegové Westphal a Olbricht eh, nám eh, řekli o tom, jak proběhla eh, konference Habitat k, v Kitu. Dnes budeme pokračovat v té debatě o výzvách pro evropská města s paní Boniovou. A ona nám řekne o nedávné práci v, nebo poslední práci v poslední době v Eurocities a také o svém názoru o výsledku té konference, o Evropské městské agendě a jejím aktuálním stavu. A asi nám budete také chtít říct něco o svém návrhu o budoucnosti nebo o pohledu na budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020. Máte slovo. Thank you, chair, for inviting Euros... Dobré ráno a děkuji za to, že jste e, přizvali Eurocities na výměnu s tímto velice důležitým výborem. Hlavní otázky, o kterých bychom s vámi chtěli hovořit, je eh, městská agenda Evropské unie, protože včera jste hovořili o Habitat, ale i já mohu eh, udělat, učinit určitou návaznost na eh, Kito. A řekla bych ještě pár slov k hm, práci na, o politice soudržnosti po roce 2020. Začneme městskou agendou pro Evropskou unii. Dobře víme, vzhledem k tomu, že někteří z vás tam byli, že Amsterdamský pakt byl schválen v květnu a po eh, letech eh, hovorů a diskuzí máme konečně městskou agendu pro Evropskou unii. Eh, není to samozřejmě vyloženě unijní politika, ale je to dobré východisko k tomu, aby začala Evropská unie začala lépe pracovat na městech a směsty, a rozhodovat o prioritách eh, v terénu a vycházet tak vstříc a řešit eh, výzvy, jimž Evropa dnes čelí. Protože tyto výzvy jsou soustředěny ve městech, ať už jsou to klimatické změny, chudoba, sociální vyloučení, uprchlická krize. To vše jsou témata a výzvy, která se projevují a jim čelí v každodenním životě právě města. Městská agenda se zaměřuje na 12 témat, navrhuje některá témata, jako třeba tematická partnerství, co je z hlavních nástrojů na prezentaci této agendy. To znamená, zatím je to v začátcích, protože to bylo schváleno teprve v květnu a některá z těch partnerství začala před 9-10 měsíci, ale i tak stojí za to již vás informovat a bavit se s vámi o několika věcech. Jednak to, že máme městskou agendu, to, že máme takovou dohodu, to představuje dobrý výsledek, je důležité to mít. A DG Regios k tomu přispělo, nizozemské předsednictví bylo také velice silné. Vy jste to podpořili vašimi zprávami z vlastní iniciativy a dalšími způsoby. Takže kolektivní úsilí na, eh, kolek, na této úrovni je velice uh, úspěšné a musíme ho udržet i v nadcházejících měsících a letech. Čtyři pilotní partnerství již začaly působit k kvalitě ovzduší, um, bydlení, migraci a chudobě. Tato čtyři témata již byla zahájena a již se dostavují výsledky. Není to snadné, to vám mohu prozradit, protože koordinovat členské státy, města a komisi a hledat společnou půdu a rozhodovat se o tom, že budeme řešit to či ono, to si vyžádalo mnoho úsilí od, od všech zúčastněných. Ale již máme konkrétní myšlenky a podněty, Jinými slovy, začíná se to chytat. Na začátku jsme si říkali, jak to s atraktivním městům, ale v poslední době vidíme, že města na to reagují, v podstatě už je teď takové nadšení eh, a až posedlo s tou snahou sedět u toho stolu eh, s komisí, koordinovat trio předsednictví a eh, se na tom podílí, čili aby byla partnerství s městy a aby abychom ehm, využili těch silných míst, to znamená tam, kde je možnost, aby to poselství eh, bylo nějakým způsobem eh, převzato s celou sítí několika měst. Tak, aby to zastupovali co nejširší společenství a aby to byla poselství, která skutečně mohou měnit svět. Již máme koordinátory pro další čtyři partnerství, už jsme vybrali města a v polovině příštího roku budeme mít další čtyři. Takže do poloviny roku 2017 budeme mít 12 partnerství. Již v provozu. Dále technická podpora a asistence prostřednictvím zakázkového řízení, které již bylo zahájeno skrze partnerský projekt, to ještě více znásobí ten efekt. To jsou všechno dobré věci, ale musíme um, i nadále věnovat pozornost některým aspektům, tak abychom udrželi tempo a abychom to ještě zlepšili. A Máli to znamenat skutečný rozdíl v, pol, v městské politice, eh, tak se těmito oblastmi budeme muset velmi, velmi důsledně zabývat eh, a ošetřit se přetrvávající problémy. To znamená nedostatek angažmá členských států, protože tohle je skutečně pakt mezi ministry pro městský rozvoj, ale příliš mnoho jich u toho stolu není. Takže by bylo opravdu dobré tohle zlepšit na národní úrovni i na parlamentní úrovni, upozornit na to, aby byla větší účast členských států, protože k čemu jsou partnerství, když členské státy nejsou u jednacího stolu? Dále sektorová DG Evropské komise, tam se situace zlepšuje, ale pravděpodobně potřebujeme, aby to šlo nad rámec DG Regio také sektorová DG. Když se bavíme třeba o kvalitě ovzduší a podobně, no tak samozřejmě tam musí být zástupce pro životní prostředí. Musí tam být relevantní aktéři. Třeba DG pro hospodářskou soutěž v případě bydlení státní eh, pomoci pro eh, dostupné bydlení. Musí tam být ta správná ministerstva. Takže to je jeden z prvků, eh, na který bychom chtěli obrátit vaši pozornost. Druhý prvek – Městská agenda pro Evropskou unii není závazná, to všichni víme. Není to zakotveno ve smlouvě, takže maximum možného byl tento pakt. No jak pak zaručit, aby města byla i nadále motivovaná, když nemůžeme zajistit, že výsledky tohoto partnerství Eh, opravdu zapadají do evropských legislativních procesů a nějakým způsobem je ovlivňují. Budou tato partnerství z toho měnit věci? Budou moci vyřešit některá úzká místa z hlediska řešení evropských regulací přímo v terénu? Pro nás je tohle velmi důležitá záležitost. Pracovní programu komise 2017 není ani eh, slovo o městech. Přitom podívejte se na ty výzvy, ty výzvy existují, probíhají ve městech, jsou tu a pro nás je to tudíž určité téma, eh, které by si zasloužilo možná větší prioritu. Jak posílit třeba vazbu na eh, zlepšování právních norem? jak eh, zapojit formálněji předsedu Timmermance. Aby z toho vzešla opravdu i vzešly nějaké podněty na zkvalitnění, na konkrétní eh, zákonodárné procesy a změny. Takže to je ta výzva, která nás čeká v příštích měsících a letech a já si myslím, že Evropský parlament v ní má své nezanedbatelné místo, to je, zajist, aby zajistil parlament, že všechna tato opatření kolektivně i z hlediska metodologií a podobně, budou skutečně uplatňována v praxi a budou ovlivňovat relevantní rozhodovací procesy. Takže já tu vidím potenciální roli pro výbor Regi, aby sledovali práci těchto partnerství. Říkali jsme si, že například ta městská interskupina eh, by mohla přizvát zástupce měst, konkrétních měst, které se účastní těchto partnerství, aby informovali o práci, o realizovaných projektech. Aby to nějakým způsobem informo- ovlivňovalo práci sektorových výborů. Také by se dala využít Eh, využít poznatky z těchto ehm, projektů tak, aby ovlivňovali ten ehm, proces strategie po roce 2020 a dál, abychom se snažili lépe pochopit ehm, synergie mezi městskou agendou a dalšími procesy agendy 2020. Jak můžeme využít výstupy těchto partnerství tak, aby ovlivnili vaše vlastní obecné úvahy o politikách soudržnosti. Jednak tematicky migrace, uprchlíci, to jsou přesně eh, otázky, eh, které velmi pocitují ehm, města a starostové jak ty výzvy řešené par- partnerstvími by mohly ovlivnit eh, politické priority politiky soudržnosti? To je důležitá otázka, kterou si klademe. Jak eh, tedy ukázat, že je nutné pracovat s městy a na výzvách pro města? Není to zdaleka jen o tom, kolik peněz jde na městské oblasti. ale do jaké míry jsou eh, města eh, zapojena do nastavování těchto priorit, do jaké míry identifikují ty operační programy, které jsou potom financovány ze strukturálních fondů. A tím se dostáváme k druhé eh, oblasti, a to je princip partnerství. Městská agenda ukazuje, a má jakožto hlavní princip, princip partnerství. Členské státy, komise, města, parlament, instituce a tak dále spolupracují na implementaci priorit v terénu. A tohle se musí ještě více posílit v oblasti politiky soudržnosti. Zatím to nebylo uspokojivé, rozhodně ne v tomto um, období. Z hlediska principu partnerství je to skvělé na papíře, ale v praxi města nejsou konsultována při výběru priorit. Při ehm, využívání strukturálních fondů v jejich oblastech. Takže myslím, že tady je velký prostor aby se partnerský princip prosadil v dalším programovacím obdobím daleko více v politice strukturálních fondů, v kohezní politice, protože krize v Evropě souvisí i s tím, že Evropa je příliš vzdálená občanům a místní úrovni. Myslím, že na tom se všichni shodneme. Takže jak můžeme využít politiku soudržnosti k vytvoření užší vazby s místní úrovní a s občany? To je ta otázka priority, partnerské principy, nástroje, integrované teritoriální nástroje a další prostředky, které umožní tyto fondy eh, používat integrovaným způsobem. To se až dosud nedařilo. Nebylo to dost integrované ve stávajícím programovacím období. Takže jak bychom mohli mít zjednodušenější přístup, my jsme ochotni na tom pracovat, spolupracovat s komisí a s parlamentem při hledání lepších řešení. Myslím, že je v zájmu všech, aby realizace v terénu v městských oblastech jako takových byla lepší. Jistě jste viděli městskou, městské inovativní kroky. Je tu potenciál pro, pro jisté úvahy o tom, jak můžeme využít lépe strukturální fondy k využití těch inovativních, um, inovativních opatření přímo um, v terénu. Národní správní orgány a regionální orgány jsou si vědomi toho, že města mají ten eh, potenciál um, provádění, využívání a zprávy uh, eh, strukturálních fondů. Možná, že technická asistence by měla jít nejen těm, kdo přímo spravují ty fondy, ale také těm, kdo je realizují uh, bezprostředně ale je důležité, abychom prokázali, abychom překonali ten blok, který zatím existuje, že taková ta představa, že nemůžeme městům dát peníze, protože to bude povede k neefektivní alokaci prostředků. To musíme překonat. Takže, jak říkám, toto je práce, která probíhá také v rámci skupiny pro zjednodušování práva. Chceme, aby ta politika byla jednodušší. V oblasti státní pomoci, zakázek, jak už jsem řekla, politika, která bude slepe synchronizovaná a v tom analyzovali a schválili tyto opatření daleko dříve než v předchozím programovacím období. Zpráva komise bude teprve na konci roku 2017. To je riz, riziko, protože tím pádem není možné ty samotné činnosti včas zahájit v terénu. No a poslední poselství je, že prostě musíme přepracovat a zcela změnit naše uvažování o tom, jak eh, Evropská unie funguje v tom smyslu, že bychom se měli otevřít a změnit zaměření naší debaty, alespoň o to žádají eh, naši eh, zástupci měst, naši starostové, že je potřeba překlenout tu mezeru mezi Evropou, evropskými politikami a občany. A to není jenom o lepší komunikaci. To je samozřejmě důležitá součást. To se také musí udělat. To musí všichni zlepšit. Ale je to také o tom, abychom opravdu pracovali přímo s tím občanem, s tou místní úrovní, abychom s nimi pracovali. A takže priorita, kterou máme v naší síti, je, a městská agenda je součástí toho, je přesně o tom, jak eh, dosáhnout toho, abychom na všech úrovních evropské, regionální a místní a národní abychom zajistili, že nedojde k dalšímu Brexitu, exitu v jiné zemi nebo k nějakým nacionalistickým hnutím nebo protievropským hnutím, aby nepokračovala, ne, aby nadále nerostla, budeme muset um, změnit tento proces a proto voláme po té alianci abychom přepracovali Evropu tak, aby lépe pracovala s občany prostřednictvím našich měst. A 7. března příštího roku bude summit starostů, kde bude příležitost eh, kontaktu mezi zástupci měst a um, představiteli Evropské unie, abychom eh, snad dospěli k méně, řekněme, depresivnímu prostředí pro nás pro všechny, protože všichni věří eh, v silnější Evropu, ale teď eh, jsme v trochu nelehké době. Takže my vás srdečně zveme na tento summit, jsme tu, jsme vám k dispozici. A ještě otázka. Kita. The link between the two agenda. Tam to je velice důležitá agenda. To je to důležité. Ale jde o to, že na globální evropské úrovni, na úrovni jiných kontinentů, na národní regionální úrovni je zřejmé, že ty hlavní výzvy jsou ve městech pro Bihar radikální urbanizace. Je důležité mít města na pořadu. Ano, městy, města jsou ve výzvech, ale e, města to je výzva, ale jsou tam také řešení. Takže to může akorát eh, posílit tu, to, to vládnutí eh, ze strany EU, pokud je o městskou agendu. Mít to na globální úrovni, vytvářet eh, synergie. To může jenom pomoci vydat se tímto směrem. Děkuji. A mnohokrát děkuji za inspirativní projev a také za vaše pozvání váš summit eh, budeme eh, sledovat pro eh, členy našeho výboru. To bude mm, velmi zajímavé sledovat, co se tam děje. A nyní zahájím rozpravu. Paní Breso chce slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně, a chtěla bych samozřejmě poděkovat paní Bony z Eurocity za zajímavou prezentaci Děkuji za toto vyčerpávající prezentaci a za popis situace té městské agendy a také za to, že tak zdůrazňujete roli měst v této politice soudržnosti Evropské unie. Protože my samozřejmě se zde zabýváme soudržností a role měst je opravdu nezastupitelná, nesmírně důležitá. Souhlasím s vaší analýzou Opravdu města musí být daleko více strukturovaněji zapojena. Města často jsou těmi příjemci prostředků z evropských fondů. A domnívám se, že právě města by měla být daleko více zapojena již jaksi předem na začátku celého toho postupu, v okamžiku, kdy se zpracovávají ty projekty, kdy, kdy se vytvářejí a také kraje samozřejmě. A my můžeme přispět k tomu, abychom pomohli zpracovat tuto strategii a potom také při vlastní realizaci projektu. Je opravdu nesmírně důležité, aby bylo možno využívat zkušeností měst protože ona jsou, oni jsou právě těmi aktéry v terénu. Jejich eh, zkušenosti a know-how by se mělo více využívat. Já předsedám eh, in, mezi skupině Intergroup, která se zabývá vzdálenými a horskými regiony. A právě zde tedy otevírám takovou závorku. Samozřejmě také máme na starosti města. Ano, uklidňuji vás. Ale chtěla bych, a abychom více se společně zamysleli spolu se zástupci měst, protože politika soudržnosti musí eh, vlastně patřit do takového obecnějšího rámce horizontu 2020 a musíme samozřejmě soustředovat ty disponibilní zdroje, ale nesmíme také zapomínat na to, že ta území se velice liší, že jsou tam velké rozdíly mezi jednotlivými městy a regiony. Města mají určité potřeby, ale například horské oblasti mají potřeby jiné. Eh, pro příští programovací období Budeme samozřejmě zdůrazňovat soustředění, koncentraci prostředků, ale myslím si, že by bylo také potřeba revidovat ty priority a to právě podle vlastnosti a specifik jednotlivých území, měst a regionů protože nemůžeme říci, že ten, který program je prostě takový jaksi dobrý a vhodný pro všechny. Ne, tomu tak není. A je potřeba, abychom zohlednili ta místní specifika. A samozřejmě říkáme, že k těm prioritám patří ochrana životního prostředí, boj proti klimatickým změnám. Ano, to je samozřejmě pravda, ale abychom těchto cílů dosáhli, tak nebudeme jednat stejným způsobem ve městech a v horských regionech. A toto je opravdu věc, kterou je potřeba mít na paměti a zohledňovat v přípravě projektu. A Zkušenosti Eurocities v této oblasti pro nás budou velice důležité a cené, protože a budeme dále pracovat také s komisí pro příští eh, programovací období, abychom připravili ty hlavní strategické osy, ty, ty hlavní línie. Evropa musí řešit velice důležité úkoly a výzvy, které jsou před námi. A k tomu musíme využívat tohoto partnerství, zejména s městy. Když hovoříme například o migraci, o migračních tocích, tak je prostě potřeba, abychom jednali a působili v těsné spolupráci s městy potřebujeme toto strategické partnerství. Ještě jednou opakuji, děkuji za tuto velice zajímavou prezentaci a velmi důležitou práci a doufám, že nám také písemně předáte vaše závěry a tak, abychom mohli lépe pouvažovat, popřemýšlet o celé situaci. A ještě poslední připomínka. Ta souvisí s tím, co zde před chviličkou zaznělo. Vy patříte do té skupiny, která se zabývá zjednodušováním je tomu tak? Mohla byste nám tedy prosím sdělit nějaké náměty, nápady v této oblasti? Já vím, že ta skupina potom vyjádří své názory, ale rádi bychom znali váš osobní názor přímý abyste se s námi podělila už o určité prvotní závěry, tak abychom mohli lépe popřemýšlet po těch, o těch otázkách zjednodušení. Opakuji, rádi bychom věděli, jaký je názor měst, které jsou příjemci evropských fondů. Pan Žolen, děkuji. Ano, já bych chtěl také poděkovat paní Bony za její prezentaci a moje otázka v podstatě souvisí s tím, na co už se ptala kolegyně a to rádi bychom znali stanoviska měst ohledně zjednodušení, protože to je aktuální téma, o kterém často hovoříme v našem výboru, aby nám tedy, abychom se tedy dozvěděli, jaké jsou zatím výsledky a závěry skupiny na vysoké úrovni a jaká jsou ta doporučení, která už která vyjádřila tato skupina a také města, tak aby nám to pomohlo v naší práci. Děkuji. Thank you. Other wishes for... Děkuji. Ještě někdo by se chtěl vzít slovo? Nějaké dotazy na paní Bony? Ne? Takže dám slovo Evropské komisi. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně eh, Olivie Bole z Evropské komise. Eh, jsem eh, zodpovědný za městskou agendu, takže jsem velice rád za to, co říkala analýze Bony, protože se shodneme na většině z těch věcí. Řeknu akorát pět věcí a potom zareaguji na to, co ona říkala. Za prvé úloha členských států. V prvních čtyřech partnerstvích jsme neměli dost členských států a to eh, lze vyřešit. Eh, těch první partnerství eh, možná bylo moc členských států, takže teď tam budou členské státy i do budoucna. Členské státy také se součas, účastní zasedání skupiny pro městský rozvoj a mm, zasedání s generálním ředitelem. A Chceme také eh, prolobovat debatu s ministerstvy, eh, s eh, městy v jednotlivých zemích i s jednotlivými zeměmi, takže země určitě mají velkou úložitou roli. To je první věc. Za druhé, zapojení generální ředitelství komise. Opravdu my si myslíme, že generální ředitelství, která sledují ta témata, by měla být aktivně zapojena pokud vůdce eh, repolární ekonomiky, tak samozřejmě jasné, že by tam mělo být generální ředitelství pro životní prostředí, ale také pro růst nebo pro konkurenci a pro eh, a řadu dalších. Pokud jde o kvalitu vzduchu, tam eh, máme dvě generální ředitelství, životní prostředí a energetika, ale samozřejmě je tady skupina, která připravuje ty schůze předem, a tam je také jimův Move, kterou a výzkum, research. Takže jich tam 6-7 dohromady. A, a my se snažíme, a je určitě to naším cílem, a souhlasíme, že bez a, jejich zapojení by ta partnerství nebyla tak kvalitní. Třetí věc je záruka protože jinak to partnerství nebude tak užitečné tak samozřejmě, ale my teď nemůžeme ještě poskytnout. Ale potom můžeme eh, garantovat, že zvážíme ta doporučení. Nezaručíme, že eh, všechna doporučení budou implementována, ale eh, zaručujeme, že něco uděláme s těmi akčními plány. A sice podíváme se na ně. Když říkám my, tak je to trochu komise, ale také všichni zákonodárci, i parlament, i rada. Takže eh, vy samozřejmě máte také velmi důležitou úlohu. A za čtvrté, eh, úloha Evropského parlamentu tedy, ta je velmi důležitá. Při přípravě Amsterdamského paktu eh, jsme se postarali o explicitní zmínku o parlamentu. Aby tam měl skutečnou úlohu, aby byl zastoupen ve skupině generálního ředitele pro městský eh, rozvoj. Eh, Zveme vás a když vy nás zvete, tak eh, vždycky přijdeme a věříme, že Evropský parlament je klíčový hráč, protože pokud ta doporučení mají být ke změně nějaké směrnice nebo finančního nástroje, no tak především jde o, zákonodárce, ne tolik o komisi. Parlament a rada jsou klíčovými hráči k tomu, aby eh, městská agenda byla užitečná. A můj poslední poznámka, politika soudržnosti. My jsme si vědomí eh, potenciálu té městské agendy a doporučení pro eh, příští období politiky soudržnosti. Proto to, co jsme lidem doporučili, aby se na toto zaměřili, je, aby se na toto zaměřili tak, aby ta změna přišla poměrně rychle abychom eh, nemuseli čekat na všechna ta doporučení akčního plánu, až budou hotová, než s tím začneme pracovat, ale abychom nejdřív začali řešit ty nejnaléhavější a pak a tak dále. Závěrem bych poděkoval Evropskému parlamentu, protože jste nám dali nějaký rozpočet, který vytvoříme k vytvoření sekretariátu. A opravdu to pomůže fungování městské eh, agendy bude tady eh, řádná administrativní podpora, řádně se to bude sledovat. Takže děkujeme. Eh, každopádně znovu eh, my jsme maximálně připraveni na spolupráci s parlamentem. Děkuji. Paní Bony, máte slova, abyste mohla zareagovat na některé ty připomínky. Děkuji vám. Jedna připomínka. Pokud jde o Hmm. synergie mezi městem a venkovem, tak já souhlasím. My vždycky jsme připraveni zabývat se takovými synergiemi, dále o tom jednat. Také se eh, zabýváme metropolitním rozměrem, například operačních programů, protože často ty metropolitní oblasti obsahují spoustu venkovských nebo spíš takových odlehlejších, perifernějších obcí, měst a, a spousta výzev eh, souvisí s eh, mobilitou mezi těmi různými oblastmi toho funkčního městského celku a trhem eh, práce. Takže je opravdu důležité se o tomto hlouběji pobavit. Zabýváme se tím a jsme těšíme se na výměnu názorů a za písemné příspěvky. Pokud jde o žádosti o zjednodušení a skupina na vysoké úrovni a, a tak e, čtyři zprávy už byly vytvořeny. Jedna o finančních nástrojích, čili zlepšení používání těchto eh, nástrojů. Potom je tam jednak eh, varianta zjednodušených nákladů, protože to je opatření, které je součástí eh, stávajících nařízení, které se, čas, které, které se často nepoužívá. Protože tady je nedůvěra vůči příjemcům nebo eh, těm eh, řídícím orgánům, tak aby, jestli budou schopni eh, dodržovat ta pravidla, tak aby nepřišli o peníze. K tomu jsou tam konkrétní doporučení, potom také konkrétní doporučení k zprávě o přístupu k malým a středním podnikům, jak to můžeme zjednodušit, jak to můžeme na pomoci. A poslední, hm, kde jsem eh, spolu s polským poslancem spolu eh, eh, s pravodajkou, je vyšperkovávání. Pozlacování. To je pravděpodobně nejširší zpráva z těch, které zatím byly vytvořeny. Protože tím tady, tady se řeší zdroj frustrace příjemců regionálních i eh, vnitrostátních, celostátních úřadů. A zabýváme se tady eh, těmi eh, úzkými profily. Proč nejsme schopni využít všechny strukturální fondy a simplifikační opatření, se kterými se počítá? Cílem bylo do té zprávy ukázat, že Vyšperkovávání, což je normálně považováno za eh, přehnanou regulaci ze strany národních eh, úřadů, také může být výsledkem eh, obtížného promítání evropské legislativy na národní úroveň, čili národními a regionálními orgány. Čili tady jde, jde o to, říct, že se nedá o chybu národních orgánů, ale o složitost cíle dopl- tedy eh, dodržet všechna pravidla. Díky tomu jsou ty řící orgány v, na tom obtížně. A jedna z těch věcí, eh, kterou se zpráva zabývá, je například otázka auditu. Hmm, všechny eh, řídící orgány, mluví řada z nich, Mm, nepoužívá eh, možnost jednodušených nákladů, protože se bojí, že při kontrole nebudou schopné eh, vyplnit velice složitou literu eh, těchto nařízení. Takže jde o to, že oni se spíš zabarikádovávají. Chrání se. A proto eh, příliš regulují. Takže tady ty kontroly eh, jsou považovány za oblast, kterou je třeba zjednodušit. A jedna z těch věcí, které se objevily, je říct, no, my nepotřebujeme všechny ty úrovně z EU, dokonce z účetního dvora až na regionální úroveň, aby kontrolovali eh, ty též projekty, instituce, organizace a tak dále ale měla by tady být mnohem lepší subsidiarita. Tak aby Evropská unie například mohla kontrolovat kontrolní systémy a jejich kvalitu na národní úrovni, aniž by zacházela do podrobností konkrétních projektů. Terénu. To by měla být působnost té národní a, a podnárodní úrovně tak, aby se nedělalo eh, příliš tolik kontrol eh, těch jednotlivých příjemců, kteří jsou eh, zatíženi příliš kontrolami, kde se někde 10 eur kontroluje hm, z pěti úrovní. A to je dohání k šílenství. Čili tady jde o subsidiaritu při kontrolním procesu. Potom je tady otázka ženských států. On bych řekla, že některá politika se reguluje velice podrobně, takže máte asi tisíc stránek, které eh, se řídící orgán a malý se musí naučit důkladně. I malý a střední podnik se musí naučit, jak řešit eh, různé eh, režimy státní pomoci, které existují v EU. A to je prostě naprosto nepřiměřené. Čili jak? A to je velice konkrétní doporučení. Jakmile budou operační programy schváleny, tak i eh, ten eh, režim státní pomoci bude schválen tak, aby všichni to dostali. Takže jakmile to bude v operačním programu, tak to bude. Takže tohle je velmi politická otázka. Jedná se o politiku uh, hospodářské politiky. Hospodářské soutěže, pardon. Takže ne, ne, neřeší to snadno. Nicméně uh, přišli jsme s velice konkrétními doporučeními. To tež platí pro uh, sekundární regulaci. Máte tady uh, ty hlavní nařízení, kde jste byli spolu na kondaci RDF rámec, to, to, to obecné nařízení ESF a tak dále. Ale eh, je tady také spousta sekundárních nařízení. A, a eh, prováděcích aktů. A to vytváří. A to vytváří velice složité regulační prostředí pro eh, ty, kteří ty fondy eh, implementují. A eh, spousta těch pokynů je potom eh, závazných i pro auditory a vytváří to velkou frustraci. Takže jak můžeme snížit počet té sekundární legislativy a postarat se o to, aby ta obecná obsahovala toho dost pro implementátory. A potom je tady eh, harmonogram. Je třeba postarat se o to, aby eh, ta nařízení byla přijímána co nejdříve, aby ty operační programy mohly začít včas. Budeme-li mít novou politiku soudržnosti, protože na tom opravdu musíme bojovat, eh, vzhledem tomu, že řada členských států to nechce. Takže pokud bude nová politika soudržnosti, tak se musíme postarat o to, aby začala včas nebo budeme eh, řešit eh, stejné otázky jako dnes. A potom eh, ty mechanizmy podávání zpráv. Tahle politika má teď nejsilnější evaluační rámec. Indikátory. Každý řídící orgán odvádí obrovský kus práce, potom hodnotící jednotka a jednotlivé země, jednotlivá zeměpisná oddělení že opravdu pracují na tom, aby eh, bylo možné obhájit regionální politiku a její konkrétní přínosnost. Ale jsou tam některé mechanismy, které už jsou tak trochu přepísknuté, abych tak řekla. A my se budeme snažit je eh, trochu eh, zjednodušit nebo zhomogenizovat mezi RDF a ESF a potom jsou tam konkrétní návrhy tedy na toto v naší zprávě. A potom bych ještě řekla, A nemyslím si to jenom já, ale eh, všichni členové skupiny, že některé ty změny, které jsme navrhli, byly zahrnuty do omnibusu a proto tedy ovlivní stávající předpisy, ale je spousta nelegislativních návrhů, které by eh, se daly už teď uvést eh, do praxe. Ale to jde o ochotu na všech úrovních systému evropské, eh, národní, regionální a tak dále a tak dále. Takže eh, bychom mohli eh, nalézt dobrou vůli každého. Je ve společném zájmu tu politiku zjednodušit už teď, ještě před evropskými volbami, i předtím, než občané zcela přestanou žádat o ty fondy, protože už nejsou eh, schopni eh, zkousnout tu přebytečnou administrativu. A potom ještě k závěrečné zprávě. budeme podávat zprávu o tom, eh, jak tedy pokrýváme toto obzad práce. Každopádně můžu zajít ještě do podrobností nebo vám zaslat nějaké další informace. Děkuji. Tímto uzavírám diskuzi. Děkuji za vaši účast. Rádi vás tu uvidíme, kdykoliv budete chtít. Budeme nyní pokračovat dalším bodem na pořadu jednání. Máme tady návrh stanoviska. Pana, panu Merže předloží návrh stanoviska o řízení ryb, ryb, eh, rybářské flotily v nejodlehlejších regionech. V listopadu 2015 eh, výbor PEŠ vyslal delegaci do, toho zámořského území jednoho z, nej, z nejodlehlejších regionů. Takže vznikla zpráva o <laughs> řízení rybářských eh, flotil v nejodlehlejších regionech. E, byl e, jmenován e, pan Spravodaj, pan Meržem. A nyní tu máme první výměnu názorů. 29. se předloží návrh toho celého textu. a přijmout by se to mělo v březnu. Takže vám dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Opravdu je to první výměna názorů, která eh, se týká zprávy Komise pro rybolov o řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech a náš výbor předkládá stanovisko k tomuto. Jak jste již správně řekla, tato zpráva navazuje na misi výboru pro rybolov, kterému předsedá kolega Ulrike, kolegyně Ulrike Rodost, eh, která se bude konat v listopadu. A v průběhu této mise členové výboru pro rybolov, já budu se také účastnit této eh, cesty ze své vlastní iniciativy navrhli tuto zprávu, která tedy je dnes, o které dnes budeme hovořit. Proč? No prostě proto, že eh, rybolov tady v těchto ultraperiferních nejvzdálenějších oblastech má samozřejmě před sebou budoucnost, ale jsou zde určité brzdy, určité překážky, které brání tomu, aby docházelo k optimalizaci tohoto rybolovu. A cíl a je pracovat na těchto překážkách, na jejich odstraňování, na těchto blocích, tak abychom posunuli v rámci možností eh, předpisy a legislativu, abychom učinili určitý pokrok. Já uvedu několik čísel, abychom tedy pochopili, celkovou dimenzi tady těchto záležitostí, takže celé svo francouzské, španělské a portugalské představuje pro Evropskou unii 2 miliony 507 737 čtverečních kilometrů ta oblast, takže to odpovídá kontinentální rozloze od vlastně té unie. A když si vezmeme tedy tady tuto rozsáhlou vlast Evropské unie, tak je samozřejmé, že bychom čekali, že rybářské lodě budou tedy patřit k nejdůležitějším rybářským loďstvům Unie. Ale ta situace je tedy opačná přesně, protože rybolov a rybářské lodě těch nejvzdálenějších oblastí oblastech jsou nejméně rozvinuté z celé Evropské unie. Takže ten drobný, takový ten pobřežní rybolov, ten představuje 97 proti 51% eh, na, eh, v rybolovu v Atlantiku. A zde vidíme tady te, tu marži, ten prostor k pokroku, který je opravdu značný. Například na schůzi za cel, rok 2012 to byly úlovky 2673 tun ryb všech eh, druhů. A to představuje sotva 0,5%, opakuji 0,5% toho, co bylo uloveno v oblasti Indického oceánu eh, ve stejném roce. A ten zbytek úlovku tak to vlastně je zahranič, co jsou zahraniční loďstva nebo evropská loďstva. Takže loďstvo v, této, v těchto nejvzdálenějších oblastech je v obtížné situaci a zejména my, jakožto Evropská instituce, musíme si položit otázku ohledně výsledku nebo efektivitě investic, které již celé roky se e, vkládají do těch nejvzdálenějších oblastí. A přitom tady čelíme tomuto konstatování, které je v podstatě tragické. A v diskusích, které jsme vedli, jak s komisařem Velou, tak s komisařkou Kretu a s předsedou Junkerem, tak já jsem řekl v průběhu této rozpravy, že je to poslední možnost, naše poslední šance, abychom postupovali tak, abychom změnili, upravili tu legislativu tak, aby konečně ty investice odpovídaly a přispívaly k rozvoji v této zprávě já nebudu samozřejmě nahrazovat práci výboru pro rybolov, to není cíl našeho výboru pro regionální rozvoj. Je zde mnoho věcí, o čem, o které bychom měli říci, co se týká druhů, eh, oblast eh, dlouhodobé udržitelnosti rybolovu. Je potřeba dávat velký pozor na to, aby ta zpráva byla zaměřena na otázky regionálního rozvoje. A pracuji nebo velice dobře spolupracuji s mou kolegyní Ulrike Rodost, aby ty zprávy byly vzájemně se doplňovaly. A co se týká našeho výboru REGI, tak se domnívám, že by bylo zajímavé, kdybychom se zabývali tím, co já jsem již začal tedy dělat, a to znamená zaměřili se na to, jak loďstva z jednotlivých ultraperiferních vzdáleností, jak tedy se dívají na otázku rozvoje rybolovu ti zástupci a myslím si, že je důležité, abychom vyzvali územní a místní samozprávy k tomu, aby posílili investice do infrastruktury, tak, aby to umožnilo skutečně skonsolidovat ty, ten systém, ty hospodářské subjekty a aby vlastně se vytvářel skutečný rybolovný systém, trans, aby se ryby zpracovávaly na místě, prodávaly se na místě a tím se vytvářela pracovní místa. Jsme naprosto v neuvěřitelné situaci, kdy tady tyto nejvzdálenější regiony importují ryby vlastně, zatímco vody jsou tam ještě velmi plné ryb a e, ryby se dovážejí ze zemí, které jsou často velice vzdálené, protože na místě prostě v těch regionech nejsou vytvořené struktury, které by umožňovaly zpracovávání těch ryb a které by umožnily vytvoření skutečného řetězce mezi tím rybolovem a prodejem ryb vlastně spotřebitelům. Takže opravdu je potřeba toto promyslet. Musíme určitě také nasměrovat místní a územní samozprávy a jednotlivé členské státy k tomu, aby posílili investice do infrastruktury přístavů, tak, aby vlastně ten malý a řemeslný pobřežní rybolov se mohl rozvíjet. Konstatuji, že miliony a miliony Byly tedy investovány do toho, co já bych nazval přístavy pro redistribuci a pro import, kde se vykládají kontejnery a tak dále, ale naopak investice do toho, aby se například opravovaly malé lodě, aby se posiloval ten místní rybolov, tak tam prostě investováno nebylo. Někdy ta rozhodnutí byla přijata pro jiné ostrovy, kde se posiluje rybolov, kde je vybudována tato infrastruktura. A potom konečně zde otázka legislativy, zejména článku 349 smlouvy. Náš výbor, výbor Regi tedy, je příslušný pro přeskum všeho toho, čeho se týká tento článek 349. Jaká je tedy následující situace? V těch nejvzdálenějších regionech se zakazuje obnova loďstva podle vlastně pravidel, která platí pro celou Evropskou unii v rámci společné rybolovné politiky. Ale my se nacházíme ve zvláštní situaci, která je velice specifická. Jak jsem již říkal, 0,5 úlovků jsou tedy v těchto rybolovných vodách. Takže je potřeba zamyslet se nad tím vším, aniž bychom spochybňovali ty hlavní principy společné rybolovné politiky. A je potřeba zaměřit se a velice na to, tak aby v těch eh, nejvzdálenějších regionech jsme měli stále na paměti ty cíle eh, stanovené v oblasti udržitelnosti a abychom v tomto rámci prostě našli kompromisní vhodná řešení na základě použití článku 349 smlouvy, tak aby omezeným způsobem s určitou samozřejmě velmi silnou podmíněností aby tedy se byly, vytvořily podmínky pro ten pobřežní eh, rybolov, pro ty drobné rybáře, aby došlo k modernizaci a k obnově loďstva. Toto je velmi důležitý požadavek eh, všech těch nejvzdálenějších oblastí. A já se domnívám, že zde může být budoucnost, pokud skutečně bude to budou stanoveny ty limity, ten rámec, protože opakují, pro uplatnění článku 349 by nemělo vést k tomu, že by se oddělili nebo nerespektovali ty hlavní principy eh, politik Evropské unie, ať už to je v oblasti zemědělství nebo v oblasti rybolovu. Takže to jsou tedy takové první informace, které jsem vám chtěl říci v rámci této rozpravy předsedkyně již připomněla časový harmonogram a samozřejmě doufám, že všichni kolegové přispějí k této práci a samozřejmě jako obvykle jsem vám plně k dispozici a těším se na další spolupráci. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Začneme s tím novými zpravodaji. Pan Panga, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegovi Omar Žimu za práci, kterou odvedl a s mohu říci, že s velkou radostí budu spolupracovat na této zprávě, který se týká řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech. Já jsem přesvědčen, že oblast rybolovu může významným způsobem přispět k udržitelnému rozvoji našich nejvzdálenějších regionů. Ale k tomu je nutné, aby naši rybáři byli doprovázeni, abychom jim pomáhali, protože situace v těch nejvzdálenějších regionech skutečně vyžaduje konkrétní specifická opatření uspůsobená našim specifikům tak jak již zdůraznil kolega Omarží podle článku 349 smlouvy. Na závěr bych řekl, že nebo chci vás informovat, že mám to potěšení dnes organizovat konferenci, která umožní různým hráčům z oblasti rybolovu ze z nejvzdálenějších regionů prezentovat svá specifika. A řekl bych, že ta konference začne ve 12.30 v sále 6Q1 sál 6Q1. Takže zvu vás všichni, vážení kolegové, vážení přátelé, abyste přišli a pohovořili si o cílech a výzvách rybolovného, rybolovu v našich nejvzdálenějších regionech. Děkuji. Thank you for this kind invitation. Thank you and we Děkuji. Nyní budeme pokračovat s tínovými zpravodaji. Paní Braso předloží pozici další stínového zpravodaje. Jsem stínová zpravodajka stínového zpravodaje. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci nejprve omluvit pana Manskura, který mě pověřil, aby ho zastupovala a také mi zanechal text, který později pošlu zpravodaji. A s jeho jménem a mým vla, svým vlastním jménem bych chtěla poděkovat panu Omaršímu za jasnou prezentaci těch návrhů a myslím si skutečně, že jsou vhodné eh, pro náš výbor. Náš výbor se zabývá tedy územním rozvojem a je tedy potřeba zaměřit to naše stanovisko na tuto oblast. Jménem kolegy Manskura a mým vlastním jménem, protože jak víte, tak já se zabývám zemědělskými, horskými a nejvzdálenějšími regiony, takže jsem skutečně vášnivou zastánkyní těchto území, tak bych ráda zdůraznila, nakolik významný je příspěvek rybolovu k evropské strategii právě vzhledem k těmto nejvzdálenějším regionům. A skutečně pan Manskur zde uvádí, že rozvoj rybolovu v těchto mořských a přímořských nejvzdálenějších oblastech je naprosto zásadní. Může vytvářet pracovní místa a zejména přispívá k územnímu udržitelnému rozvoji. A vy sám jste připomněl, že se nejedná o velká rybářská loďstva, ale jedná se skutečně o tradičnější rybolov, ten drobný rybolov, který je velice důležitý pro územní teritoriální rozvoj těchto oblastí. A pan Manskur zde také uvádí, že v souvislosti s těmi nejvzdálenějšími regiony se často hovoří o malém množství tržních příležitostí, a, příležitostí, ale zde je logika naprosto jiná. Tržní příležitosti tam existují, přímořské oblasti, tady v těchto regionech jsou velice důležité a tedy ten rozvojový potenciál lokální tam existuje. A právě proto je potřeba to považovat za jeden z klíčových bodů pro rozvojové politiky eh, těchto nejvzdálenějších regionů. Také samozřejmě v souvislosti s článkem 349. Těžiště té vaší zprávy, to je opravdu že chceme se ujistit, aby se tento potenciál skutečně eh, přeměnil ve skutečný rozvoj, aby to nezůstal pouze potenciálem, protože on existuje už dlouho, ale existují regiony, kde to probíhá lépe, jako Kanárské ostrovy, ale jiné regiony, kde ten potenciál se ještě vůbec nevy, nerozvíjel takže což by bylo katastrofa pro tyto územní samozprávy, protože to je jeden z možných pilířů rozvojové politiky. Takže je potřeba zdůraznit, že je potřeba pracovat spol, společně, pracovat na tom, abychom ukázali, jak konkrétně můžeme překonat ty překážky, které existují do dnešní doby abychom realizovali skutečně udržitelný rozvoj zaměřený na tuto oblast rybolovu v těch nejvzdálenějších regionech. Takže ještě jednou děkuji zpravodaji. Já vám pošlu tu písemnou, ty písemné připomínky a určitě na schůzi nových zpravodajů o tom budete ještě hovořit. Děkuji. Nyní pan zpravodaj. Děkuji, eh, paní předsedkyně a eh, mnohokrát děkuji eh, paní zpravodajce eh, za tuto zprávu, kterou opravdu můžeme popsat jako okrajovou v kontextu regi, ale zajímá to ty, kteří jsou do toho přímo zapojeni. E CRU znává, že některé rybářské flotily byly podfinancovány v 70. a 80. letech a to v rámci společné rybářské politiky potom byly opomíjeny i v 90. letech. Proto vítáme snahu přehodnotit e, peníze z ESI, tak aby peníze byly efektivně e, využity. A s panem zpravodajem se budeme e, snažit nalézt cestu, jak toto učinit a zajistit rozpočtové prostředky nadále. ECR volá na podůkladném přešetření toho, jak místní rozvoj může být eh, součástí eh, řešení. Viděli jsme, jak místní aktivistické skupiny byly schopné eh, místy dosáhnout změny. Ty na místní úrovni musí být primárními aktéry a to souvisí s tím, co tady říkal už Eurocities, pokud jde o regionální financování na místní úrovni lidé samozřejmě znají nejvíce místní tlaky a potřeby a posílení aktérů uvnitř odlehlých regionů bude samozřejmě velice důležité. Také eh, ovšem eh, je třeba eh, zmínit určité obavy, které KR má už v této rané fázi. Máme tady určité dlouhodobé výhrady k zvláštnímu zacházení s v rámci eh, tedy s odlehlými regiony podle článku 394. To může vést k eh, cíleným opatřením, která eh, zohledňují geografické umístění, klima a ekonomiku těchto regionů, ale říkáme si, jak 349 tohle ovlivní, protože si myslíme, že toto je nepoctivé opatření, protože nefer opatření, protože Eh, se to netýká jiných eh, periferních regionů, ale nejsou, které nejsou, které mají stejné rozvoje problémy, ale jenom nejsou označeny jako nejodlehlejší. Proto bychom měli eh, nalézt přesnou definici a ne tuto arbitrární, která neodráží širší kontext a změnila se oproti době, kdy byla vytvořena. Takže e KR je pro silnější použití 349. A také eh, tady máme eh, implementaci eh, nového programu POSY, který se konkrétně zaměřuje na obnovu flotil a v nejodlehlejších regionech. Komise se rozhodla zahrnout předchozí POSY do MFF a EKR je proti zavedení další podpory protože to by mohlo eh, vytvořit další vrstvu byrokracie a vlastní výsledkům by to nepřispělo. Je třeba také mít na paměti eh, celkový evropský eh, rozpočet a poměrně zásadní změnu úrovně plateb, které přicházejí do EU nebo se změní z, z, z pochopitelných důvodů. A celkový dopad, který to bude mít na, na programy v EU. Nicméně Eunus, eh, Eunus děkujeme eh, za eh, spolupráci a budeme se snažit spolupracovat i nadále. Děkuji vám mnohokrát. Nevidím další stínové zpravodaje, takže dám slovo paní Kreo. Děkuji, paní předsedkyně. Já nerozumím příliš rybolovu, ale mám tady otázku na pana zpravodaje. Vy jste posledně říkal v eh, úvodu, že nejodlehlejší regiony eh, mají kolem sebe spoustu ryb. Když já jsem byla posledně na Azorech před pár lety, tak si tam rybáři stěžovali, že eh, velké rybolovné flotily ze Španělska nebo odkud naprosto vyluxují ryby z mezinárodních vod a to samozřejmě má vliv na stav ryb v pobřežních vodách nejodlehlejších regionů. Je to tak? Pokud ano, tak bychom měli ve vašem stanovisku poukázat na to, na druhé udržitelný rybolov a ještě dát výboru na pro rybolov najevo, že nelze eh, propagovat eh, trvalý udržitelný rozvoj, když tam nebudou žádné ryby. Ale nevím, jestli to tak opravdu je. Děkuji. Nevidím, že by tady byli zástupci DG Mare z Evropské komise. Nebo tam je pan? Se omlouváme, ale kolega z DG Mare zatím nedorazil. Myslím, že je na cestě. Tak to je škoda. tak eh, se bude moct zúčastnit debaty, až paní eh, zpravodajka před, eh, předloží skutečnou svého paní Omrže. Děkuji vám všem za vaše připomínky, které jsou velmi zajímavé. do roku 1990 tyto nejvzdálenější regiony nedost, nezískávaly podporu Evropské unie, investice tedy do rybářských loďstva. A teprve od roku 90 začaly být tedy příjemci těchto podpor nebo dotací. A to bylo v okamžiku, kdy vlastně začala také mm, začala uplatňování těch velmi silných, důležitých opatření v oblasti udržitelnosti. A určitým způsobem, že je tam taková forma dvojího trestu pro ty nejvzdálenější regiony. To už jsem říkala, opakuji to a zdůrazňuji to. Skutečně nejde o to, aby se neuplatňovala ta pravidla existující v, pro udržitelnost, ale aby jaksi dohnali to spoždění a zejména, aby se postupovalo tak, aby ten potenciál, který tam existuje, mohl co nejvíce přispívat k regionálnímu rozvoji a k tomu místnímu rozvoji. Zaznělo zde mnoho zajímavých věcí, zejména ohledně té nutné, toho nutného zjednodušení té legislativy nebo těch pravidel. Vidíme, že tam, kde to funguje, je to tam, kde můžeme vytvořit skutečný rybolovný řetězec, kdy můžeme vytvářet ty, ty systémy nebo ty řetězce. Takže takže ale komplexnost, složitost těch předpisů té legislativy a také velmi silné přísné povinnosti, limity, které klade Evropská unie v té legislativě, bohužel jsou velmi často věci, které jaksi zbavují možnosti rozvoje tyto rybářské řetězce, kdy rybáři zůstávají velmi izolovaní a právě nedostanou se do tohoto, tady na tuto cestu, která by umožnila jít směrem rozvoj je toho rybolovného řetězce odpovídajícího, no, podporujícího místní rozvoj. Já chápu stanovisko EKR. Není to žádná novinka ohledně článku 349. Ale domnívám se, že byste měli zvážit tu skutečnost, že nejvzdálenější regiony jsou určitým způsobem takovým předvojem toho, co je nutné pro všechny evropské regiony. To znamená určité maximální uvědomění si těch specifik, těch zvláštností. A nemyslím si, že je budoucnost pro evropské politiky spočívající v jednotných, harmonizovaných řešeních pro všechny, která, které by potom bránily zlepšování efektivity a výsledku. Pokud jde o rybolov, tak situace na jižní polokouli je úplně jiná, než prostě je situace na severní polokouli. Kdežto oni, je vlastně zde povinnost dodržovat všech veškerou legislativu, která byla vytvořena a zpracována zejména a v prvé řadě pro severní polokouli. Když tady tyto předpisy a ty legislativní akty byly zpracovávány, tak to bylo pro řešení problému zejména tedy ve středozemním moři, v severním Atlantiku a tak dále. A dnes tato pravidla platí pro Indický oceán, Tichý oceán, pro Karibskou oblast a někdy je potřeba také uznat, že je to zcela absurdní. A zde právě 300, článek 349 je užitečný, protože může umožnit, když vlastně řešíme nebo se, se zde setkáváme s touto absurditou legislativy, tak to může umožnit to napravit. A já jsem si jist, že v té vizi ECR pro uplatňování evropských pravidel, že tedy by tam byla logika, že bychom tedy hájili ten článek 349 vzhledem k tomu, že může inspirovat také jiné situace nebo může být využit v jiných situacích. A vy jste říkal například v horských oblastech, tak je, jsou někdy velké překážky, velká specifika, která vlastně mohou také upřednostnit neuniformizované použití toho článku. Pokud se týká pravidel v oblasti udržitelnosti, my jste, jsme ve výboru pro regionální rozvoj. Říká, kolegyně říká, že není odbornice na rybolov. Ani já tedy zase nejsem natolik odborníkem na rybolov, ale myslím si, že vím, že pravidla, která existují rybolovné politice jsou pravidla, která platí pro všechny evropské flotily. A nevím, zda zástupce DG Mare už dorazil. Pokud evropská loďstva nebudou dodržovat tato pravidla, tak prostě mohou být vystavené na sankcím a byl bych rád, kdyby DJ Mare to potvrdilo, ale je pravda, že v určitých těch, těch nejvzdálenějších regionech je se zjišťuje, že jsou tam určitá loďstva, která nedodržují ta stanovená pravidla. Pak je zde další problém, který je také důležitý a který se týká našeho výboru regi. A to je problém rybolovných dohod které uzavíráme s ostatními, se třetími zeměmi, zejména tady se zeměmi AKT. A i zde zase se obracíme zády určitým způsobem k našim nejvzdálenějším regionům. Takže konsistentnost politik Evropské unie je nesmírně důležitá pokud chceme, aby investice, které se vynakládají do nejvzdálenějších regionů, byly optimální a byly co možno nejefektivnější. Není zde poptávka po dalším financování. Neslyšel jsem, že by zde byla tato poptávka ze strany místních aktérů, ani tedy eh, ze strany politiků. Ten, ten požadavek nebo ta poptávka dnes je taková, aby se odstranily ty bloky právní, ty brzdy legislativní a právní, které skutečně brání plnému rozvoji rybolovu. A na závěr ještě jednu připomínku mi dovolte. Ramon Barr, člověk velmi známý v institucích, který je osvícený a který říkal, nezapomínejte, že jste ostrovy obklopené vodou. A skutečně my jsme ostrovy obklopené vodou. Ale ta je potřeba eh, využít té znač- toho značného potenciálu moře. A moře a rybolov je ten pilíř, a bez pochyby by se měly stát tím hlavním pilířem regionálního rozvoje pro tyto země, pro tyto regiony. Kdežto my máme dnes regiony, kde je míra nezaměstnanosti opravdu rekordní v Evropské unii. 60 mladých na ostrově Reunion, eh, mladých do 25 let, jsou nezaměstnaní podobné procento nezaměstnanosti je i na Martiniku a Guadeloupu. Takže skutečně je to, my jsme viní, je to hrozné z naší strany, že nevytváříme veškeré podmínky k tomu, aby ten rozvoj byl možný. Potom, pokud tam není schopnost tedy uh, Eh, zabývat se nebo vytvářet tento rozvoj, tak to už je jiný problém. Ale alespoň, aby na evropské úrovni jsme vytvořili takové podmínky a takové situace, které by byly co možno nejuspokojivější a to tím spíše, že finanční podpora je poměrně významná. Takže cílem je jít směrem k efektivnosti, k výkonnosti, k výsledkům evropských politik a zajištění konsistentnosti těchto politik a já jsem si jist, že zpráva Ulrike Rodus bude významným pokrokem v této oblasti. Děkuji. Thank you. Thank you very... Děkuji. Tím jsme dotáhli diskuzi na toto téma. Můžeme pokračovat dalším bodem. A Dále tu máme schválení rozhodnutí koordinátorů. Koordinátoři se sešli včera odpoledná schnutí jejich rozhodnutí vám bylo zasláno e-mailem. Můžeme, můžeme to schválit, pane van Listerovi? Děkuji, já jsem to neměl vytisklé pouze na počítači, ale takže z hlavy dva body. Za prvé, měli jsme dobré závěry o tom omnibusu. Myslím, že bod tři těchto závěrů návrh, tedy navrho, jméno navrhovatele by mělo být na, v tom dokumentu, v zápisu. Um, možná sprav, zpravodaj regi tedy na, na tom dokumentu možná by mohl být jako zpravodaj. To je první věc. Druhá věc se týká návrhu EPP. A co se stalo včera s, naším, o, do, od naší otázkou k ústnímu zodpovězení? V zápisu bychom řekli, že všichni mohou reagovat a na příštím jednání Eh, a tak, ale myslím si, že to není, to není možné, na tom jsme se nedohodli. Jsme řekli, dobře, jsou to tyto otázky, každý se k tomu může vyjádřit, pokud chce. Ale můžeme i tak předložit návrh usnesení na dalším zasedání REGI. Takhle by to mělo být. Takže bude možnost eh, přeložit pozměňovací návrhy a v lednu, v únoru se to, se to uzavře. To jenom, abychom eh, nestráceli tempo. Také možné změnit otázku na poslední chvíli. V lednu nebo v únoru je možné přizpůsobit tu otázku. Já jsem byl na Ekonu, tam odhlasovali usnesení z té, téhož typu a řekli, a budeme také hlasovat o těch otázkách, aby to bylo transparentní vyvážené. Nečekat měsíc, než eh, obdržíme nějaké připomínky kolegů. Také, takže teď máme, máme ještě hodinu, můžeme, můžeme na tom pracovat. Pracujeme na vašem dotazu k ústnímu zodpovězení, myslíte? Na, tom, na této otázce dnes pracovat nebudeme. Minutes. And what they only do okay, is comment okay, on the menu. I... Už, to, už tomu rozumím. Ale zkrátka je tam ten text, každý se může vyjádřit k vaší otázce, pak my o tom budeme rozhodovat a rozhodovat. To není ten správný postoj. Point... Dobře, k tomu prvnímu bodu souhlasím. Já jsem včera zmínila na koordinátorech, že akceptujeme, aby tam byly ty čtyři body pro ten dopis. A rovněž do toho zapracujeme návrh, aby tam byly jména našich zpravodajů, seznamu zpravodajů. Že to je všechno zahrnuto, jak jsem slyšela od sekretariátu. Není, není to uh, dohodnuto. Může to být například autor stanoviska, je zpravodaj, měl by to být zpravodaj. Jak já tomu rozumím, tak sekretariát se řídí pravidlem 54. My se snažíme vytvořit naše vlastní pravidla pro 54 plus plus plus a vy tato pravidla jistě z, vy to chápete jako spravodaj, ale pravidlo 54 znamená, že máme zpravodaje v seznamu zpravodajů. Pro tuto zprávu tedy. Tak tomu, eh, tak tomu koordinátoři rozumí. Pokud jde o to druhé téma, týkající se té ústní otázky a jejího návrhu, tak včera bylo dohodnuto, že akceptujeme že na tom budeme i nadále pracovat v regi. Že eh, tedy Regi poděkuje zastupcům EPP, bude pokračovat této iniciativě, abychom měli tu ústní otázku a usnesení za Regi. To se rozhodlo včera. Vy jste zmínil, že jste otevřen, že byste, byl, že byste rád obdržel pozněvací návrhy všech skupin v regi. Rozumí, rozumím tomu správně? Everything is correct. Ano, je to správně, ale jsem řekl víc. Já jsem ještě řekl, že v průběhu toho týdne máme předložit text usnesení. Protože tu má být možnost mít návrh, aby byl připraven k první výměně názoru, jinak eh, ztratíme měsíc, ne dva. Pokud máme tu dva, eh, čtyři koordinátory, takže pokud to ostatní kolegové souhlasí, tak um, tedy z toho výjdeme, že pracujeme na té ústní otázce a všechny pozměňovací návrhy jsou akceptovatelné a budeme pokračovat s přípravou usnesení. Chcete to tak? Přesně to je moje otázka. A pak, eh, že bude někdo ze sekretariátu, kdo nám pomůže. Ano, jako obvykle. Přijatelné, dobře, děkuji, děkuji. Takže s těmito opravami pánové, gentlemani, jsme, jsme skoro gentlemani, že? Takže děkuji dámy a pánové tedy. Já tady akceptuji, že zápis je schválen. Něco dalšího? Opravdu nic? Neuvěřitelné. Takže připomínám jen, že příští zasedání se bude konat v úterý 29. listopadu a bude to celý den od rána do večera. Děkuji tlumočníkům. Můžete nám prosím ještě říct, kdy se bude hlasovat? Odpoledne? Prosím. Hlasovat se bude ve tři. I close the meeting. Thank you. Konec je zasedání. Děkuji.